se používání linky 112 po, integrovaly do jejich politik a krok opatření. Děkuji. Děkuji vám, Děkuji vám, kolegové. Debata k této otázce k ústnímu zodpovězení tímto uzavřena. Jdeme na další bod na našem pořadu jednání. To je zpráva Petra, Petry Kamervert o hybridních televizorech tzv. Connected TV. Jako první má slovo paní zpravodajka na čtyři minuty. Prosím. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, milé kolegyně a milí kolegové. Nejdříve chci poděkovat svým stínovým zpravodajům a zpravodajkám. Myslím si, že ta zpráva přichází v pravou chvíli. Nikdo již nepochybuje o tom, že hybridní televize eh, dovedl, jak si potřebuje nějakou lepší evropskou regulaci. Potřebujeme to nyní nasměrovat z hlediska společensko-politického, aby nás jaksi nepřevalila normativní síla té skutečnosti. Eh, dobře víme, že tady eh, budou snahy nemít tady regulaci ve prospěch práva hospodářské soutěže a někteří zase chtějí přehnat regulaci, tak to je obojí špatná cesta. Máme tady konsensus na tom, že mediální politická pravidla mohou dosáhnout společensko politický efektů, že se to týká ochrany mládeže a rovněž, že se to týká rozmanitosti médií a nesmíme tedy k tomuto um, této oblasti přesplatně, jak zjednodušeně. Eh, média jsou jak eh, kulturním statkem, tak zbožím. Dobře víme, že je třeba, abychom vyvinuli kreativní eh, nějaké nábady, abychom měli v budoucnosti pevný regulační systém, který bude v sobě obs- rozva- obsahovat rovnováhu mezi jednotlivými prvky. Provozovatel platform a výrobci televize zatím vůbec nebyli obsazeni směrnicí. SAMS. Obojí jsou, obě vlastně jsou, obě aktéři jsou schopni být i štrát správci Prahu, takzvaně, kteří budou vlastně rozhodovat o tom, k kterým obsahům se veřejnost dostane, či které nalezne a které ne. Právě ta dostupnost, ta dohledatelnost obsahu bude zásadní otázkou konvergentního mediálního světa a veškerá regulace tuto skutečnost bude muset zohlednit, protože jinak nebude účinná. Ve zprávě máme takové hlavní směry a samozřejmě neodpovídá na veškeré stávající otázky. Jsem přesvědčena o tom, že mediace regulace médií, která eh, bude důležitá i v budoucnosti, bude muset být vyvážená, musí být propojena se systémy povídek, o kterých budeme muset ještě hovořit. Pouze tak můžeme omezit eh, vliv státu tak, abychom skutečně ovlivňovali to, kde je možné docházet ke zneužití, abychom neregulovali příliš mnoho. Pouze takto se můžeme vyhnout cenzury, kterou mi nechtějí a já to nechápu, předhazovali. Každý, kdo na obrazovce hybridní televize může najít nějaký obsah, který je privilegovaný, který například má určitý specifický společensko-politický úkol. Toto je důležité. Je důležité, abychom sloužili veřejným zájmu a je důležité, aby každý měl k tomuto přístup. veškerý poskytovatele a není možné, aby poskytovatele či výrobci televizí určovali to, co nalezneme na obrazovce a co ne, protože sám spotřebitel si musí rozhodovat o tom, co si chce kde nalézt a dohledat. A my musíme zajistit, aby to šlo jednoduše, aby to bylo přívětě poctivé vůči uživatelu. Například potřebujeme integritu v oblasti signálu a tak dále a dále můžeme, musíme zajistit, aby to překrývání cizích obsahů bylo přípustné pouze, když k tomu dá svolení poskytovatel primárního obsahu či e, televizní divák. Máme tady i nové specifické formy reklamy. Mediální služby jsou, ty lineární jsou přísně regulovány, nelineární mohou téměř vše, takže to eh, jasně jak si pokřivuje hospodářskou soutěž, je třeba tady něco udělat. Momentální regulace reklamy, kde se to vlastně počítá podle minuty, je již v podstatě prehistorickou záležitostí. Je třeba to, se na to podívat a regulovat to jinam. A já si myslím, že je soukromá věc, zda se chce někdo dívat pomocí hybridního přijímače na televizní seriál či na nějakou politickou debatu ta debata o e, schromažďování ukládání údajů, jak jsme ji tady tento týden vedli, nám jasně ukazuje, že ten krásný nový mediální svět nám přináší mnoho hezkého, ale bohužel nese v sobě i velká nebezpečí pro základní práva. Já si myslím, že pomocí zprávy se nám podařilo nasměrovat e, ten kurz pro příští diskuze a příští práci v následujících letech a doufám, že mě parlament velkou většinou podpoří. Děkujeme paní Kamrevert a jdeme na proceduru Catch the Eye. Jako první je tady paní Frhajer. Paní předsedkyně, zpráva Petry Kammerwert ukazuje, jak vypadá konvergentní mediální svět. Ty hranice tam misí, protože se obsahy šíří přes internet. Chytré televize jsou specifickou formou v oblasti konvergentních médií a je to právě to splývání klasických uh, stanic veřejnoprávních tím, že se tady objevují možnosti současně využívat jiné nabídky, jiné obsahy. Máme tady směrnici SAMS, která přísně reguluje ty lineární služby a ty nereální služby, například internet nejsou jasně formulovány. Tady tedy máme různé obsahy, různé nabídky obsahů, které jsou různým způsobem regulovány. My musíme zajistit jednak otevřenost internetu a na druhé straně společenskou politikou důležitost veřejnoprávních stanic a vysílání. V příštích měsících se tomu budeme velice intenzivně věnovat právě tématu mediální konvergence. Tato zpráva je prvním krokem správným směrem a já děkuji za dobrou spolupráci s paní spravodajkou. Děkuji, pan Dever. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pan Zver, pardon. Blahopřeji paní zpravodajce jménem eh, kulturního výboru paní Kamenevert řeší téma, které eh, bude v příštích letech důležitější a důležitější. Televize má ve společnosti velkou moc a stávající eh, směrnice Eh, nařízení o audiovizuálních médiích eh, pokrývá pouze stávající technologie. Nicméně je potřeba přemýšlet do budoucna. Nových technologií bude stále více, televize se bude stále více kombinovat s jinými médii a uživatelé eh, těchto respektive poskytovatelé těchto služeb budou mít velkou moc, protože nám budou určovat obsah, který uvidíme a tím pádem se musíme adaptovat změnám již teď. Jedna z takových změn je právě takzvané Connected TV neboli hybridní te- televizory. Jsou zde otázky jako ochrana dat a další. Je potřeba také zajistit, aby eh, tyto přístroje byly vzájemně kompatibilní, aby se zabránilo monopolu. Děkujeme eh, panu Zverovi, paní Hills. Paní Hirš, děkuji paní předsedkyně, vážený pane komisaři. Není divu, že my jako liberálové dnes odmítneme tuto zprávu, neboť je to skutečně cenzurou. I když to v té zprávě není až tak zjevné, tak já říkám, skutečně ta zpráva tímto směrem jde. A je třeba jasně na dnes, paní kolegyně Kamen Weber, my nechceme všechno regulovat, veškeré platformy a také nechceme, aby politika regulovala, co spotřebitel uvidí. Není možné, abychom pomocí politických aktivit vysvětlovali občany, co je dobré a co je špatné, co spotřebitel si může nalézt rychle, co dohledat eh, Eh, jednoduchým způsobem a vše, co se politicky nelíbí, se dostává nějak do pozadí, odsune se. Toto je první krok směrem k cenzuře a přesně toto my, liberálové, si nepřejeme. Musíme si uvědomit, že rozmanitost je třeba, aby existovala i v budoucnosti, právě tak, abychom chránili veřejnoprávní vysílání, abychom chránili znalosti, a někdo říká, že je to v ohrožení, protože máme rozmanitost. Já si to nemyslím, myslím si, že spotřebitel si sám rozhodne, co chce vidět. Děkuji paní Hirsch. A nyní Hybridní televize je uh, zrušující inovace, ale eh, podobné platformy jsou již běžné v mnoha domácnostech. My jsme na začátku revoluce eh, v oblasti vývoje softwaru. Eh, zdůrazňuje to výzvy, které jsou v oblasti plurality médií, reklamy, ochrany mladistvých. Také je potřeba zajistit eh, rovnou konkurenci mezi poskytovateli obsahu Evropy a velkými mezinárodními platformami. Také potřebujeme pravidla pro reklamu v audiovizuálních médiích a ochranu mladistvých a dětí které zatím neplatí pro internet, takže eh, vyzýváme komisi, aby zvážila vhodnou, eh, vhodný rámec, aby integrita a kvalita obsahu byla stejná, ať už to je vysílání nebo přes integrované platformy. V Evropě a v Británii jsou stále oblasti s špatnou internetovou infrastrukturou, takže pokud se toto nevyřeší, tak hybridní televize bude luxusem pro občany ve městských oblastech s vysoce rychlostním internetem. Já ale jsem pro tuto zprávu. Děkuji, paní McLarkin, Pan Melcer. Děkuji, paní předsedkyně pod názvem hybridní televize, jde vlastně o srůstání televize a internetu a zda se to um, podaří. To je, o, tady bude o, uh, zásadní jednoduché ovládání, intuitivní. Mm, klasický pojem televizních stanic um, vlastně propojené televize se stává historií. Teď už jsou různé typy um, hybridních televizí, které lze poskytovat a konzumovat. Um, ehm, Catch-up TV, Links a podobně. Apps, které se specializují na různé obsahy a které eh, jsou věnovány vysíláním. Samozřejmě to přináší celou řadu výzev pro evropský právní rámec. Například je sporné, zda v oblasti reklamy ochrany mladistvých e, tento rámec v současnosti stačí a výzva také trvá, zda národní regulační orgány jsou schopni držet krok s technologickým vývojem. Děkuji. Boris? Děkuji. Především chci pogratulovat našemu eh, zpravodaji z kulturního výboru za vynikající zprávu. Je to velmi důležité, protože mediální trh, mediální služby se mění. Hm, teď uvidíme na jedné obrazovce cokoliv bude z kabelové televize, digitální televize, internetu. To je obrovský potenciál. My jsme Eh, prezentovali, mm, předložili důležité otázky týkající se ochrany dětí před reklamou, jak omezit reklamu cílenou na děti. Samozřejmě eh, eh, diváci měli mít slovo v tom, co se jim dost, bude dostávat. Mělo to být adoptováno i pro zrakově sluchově postižené. Máme tedy, je to tedy dobrý dokument, dobré východisko k diskusi o tom, jak televize bude vypadat, co se týče lineárního, nelineárního trhu. Je dobré, že jsme tyto otázky předložili. Myslím, že v budoucnu budeme moci tu směrnici revidovat, ale teďka se těším na vynikající diskusi. Komisaři Hán, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vítáme zprávu Evropského parlamentu o hybridních telefonech, je, eh, televizorech. Je to zpráva, která přichází v pravý čas a reflektuje celou řadu složitých témat eh, eh, audiovizuálního sektoru. Komise sama nedávno vydala zelenou knihu, která se jmenuje Příprava na plně konvergovaný audiovizuální svět což je základ pro probíhající veřejnou konzultaci. Hybridní televizory a další konvergence technologií ICT představuje příležitosti, ale i výzvy, které ovlivní cíle audiovizuálního sektoru a hodnoty, které tuto oblast politiky předznamenávají. Zhodnotíme zprávu paní Kamervert společně se vstupy do konzultace o zelené knize. Jak je uvedeno v této zprávě, rovněž analyzujeme kromě jiného také dopady konvergence na relevantnost a užitečnost stávajících regulačních mechanismů. E, těšíme se proto na jakoukoliv zpětnou vazbu, kterou obdržíme ze strany veřejnosti u této konzultace a pokud jde o zvyšující se konvergenci audiovizuálního sektoru a dopady eh, směrnice o audiovizuálních médiích už máme celou řadu e, příspěvků do zpětné vazby. E, někteří říkají, že je potřeba věci změnit, jiní říkají, že ta směrnice, která byla nedávno přijata, stále funguje dobře. Možnost samoregulace a spoluregulace se také často zmiňuje. Proto jsme i tyto otázky do zelené knihy zahrnuli. Komise si zachovává otevřenou mysl, pokud jde o nutnost přeskumu směrnice o audiovizuálních médiích, jakožto e, doslednou akci konzultací o zelené knize. Pakliže tato potřeba bude identifikována, budeme se jí v budoucnu zabývat. Konzultace probíhají až do konce srpna 2013. Těšíme se na další spolupráci s Evropským parlamentem na přípravě e, jakýchkoliv dalších budoucích balíčků pro iniciativy v audiovizuální sféře ať už jde o legislativní opatření nebo opatření jiná. Cílem komise v této oblasti je zajistit hospodářský růst a respektování evropských hodnot, včetně propagace e, rozmanitosti kultur. Děkujeme vám, pane komisaři. E, vážení kolegové, to je konec této rozpravy. E, hlasovat se bude dnes v pravé poledne. Dáme si pětiminutovou přestávku, odroču jednání do 12.00.